vítám všechny diskutující, vítejte v Evropském parlamentu. Ty časy, které byly um, definovány, um, tak to platí, ale nejprve dám slovo kolegovi na 10 minut a když se bude hovořit o dopadu vyššího nebo nižší váhy a objemu automobilů na bezpečnost silničního provozu, především zranitelných uživatelů. Děkuji mnohokrát a dobré odpoledne. Název naší prezentace vidíte momentálně na slajdu. Cíl projektu bylo zjistit, zdali uvidíme více nákladních a větších automobilů na silnicích, jakým způsobem to ovlivní bezpečnost. Eh, otázka první zda, zněla, zdali tyto vozy jsou ehm, nebezpečnější pro chodce a cyklisty oproti běžným automobilům a zdali existuje nějaká nevýhoda být v malém osobním autě, pokud jste v kolizi s větším automobilem. Během posledních 10-15 let došlo k poklesu úmrtí na silnici v Evropské unii, nicméně do roku 2020 do těchto cílů máme ještě dlouhou cestu. Co je zajímavé, pokud se podíváme na to, o co e, jde, tak e, Tady jde především o běžné automobily a tam jde e, o pokles, zatímco u chodců a cyklistů tam jsou ty počty poměrně statické. Jsou tady určité trendy, kdy se jedná o stárnutí obyvatelstva, jedna o věcí, která se dá považovat za dobré, je, že chodíme, že jezdíme na kole, to jsou dobré trendy, ale zároveň se mění typy vozidel na silnicích. Jsme e, více svědky takzvaných SUV, což jsou větší obytná vozidla, e, větší osobní vozy a také jsme svědky eh, nových technologií. Jsou to systémy, které přebírají kontrolu nad vozidlem tím, že například eh, brzdí v případě nějaké nehody. Dojde možná také k většímu počtu eh, nehod díky počtu těchto těžších vozidel a určitě tady bude také více kolizí menších s většími vozidly a nevíme, jestli to ovlivní bezpečnost, jestli to ovlivní počet postižených osob a podobně. Podívejme se na prvního otázku. Zda jsou tyto vozidla agresivnější než malá? Během mnoha let došlo k tomu, že Mnoho odborníků zkoumalo, jakým způsobem eh, posílit bezpečnost těchto vozidel a jakým způsobem také zmírnit dopad na osobu. Eh, těžko se to ale dá testovat vzhledem k tomu, že se to těžko eh, testuje na figurínách. <laughs> Máme tady za tímto účelem několik věcí. Jsou eh, tady nárazníky, je tady kapota a střed, dejme tomu s nohou nebo s bokem nebo s hlavou. Co vidíte na tomto slajdu? Je to generický vůz a tady vidíte, přesně místa, které utrpí náraz, pokud dojde ke kolizi. Víte, že tady je přímý náraz, který dnes bude pravděpodobnější díky tomuto designu, a to především v oblasti pánve. Pak tady máme otázku um, nárazu a ovlivnění hlavy tak to by to vypadalo v případě běžného vozu. Eh, možná, že v případě většího vozu MPV by to bylo daleko menší eh, místa kapoty, nicméně eh, ne, došlo by na dáraz ze strany dospělého. V reálu totiž oproti testům nedochází k příliš mnoha nárazům v této oblasti. Abych ilustroval tento princip, tak jsem zahrnul jednu studii, do které jsem byl před několika lety zapojen. Jednalo se o 34 úmrtí výsledkem kolize a dívali jsme se na policejní záznamy. My jsme eh, korelovali tyto kolize s přímými místy na vozidle. Tato studie prokázala jasně, že pokud mluvíme o skutečně závažných kolizích, závažných nehodách a postiženích, tak žádné nevyplynuly z um, kapoty, z nařízení vyplývající uh, z nařízení 78. Došlo k jednomu nárazu malého dítěte, které porazilo větší vozidlo a měli jsme 12 nárazů předního skla a 8 na přední část vozidla. Takže smrtelné úrazy vyplínu, vyplývaly eh, z nárazu přední části, tak jak je to uvedeno v nařízení, což by mohlo znamenat, že buď máme velmi úspěšné nařízení, kdy pokud dojde na náraz na kapotu, eh, tak nedojde eh, k žádné fatální náhodě, ale myslím si, že tak tomu přesně není. Omlouvám se, že to tak zmateně posunuji Ehm, také víme, že cyklisté většinou narazí do vozidla nebo vozidlo do nich především do předního skla. Také pokud jde o chodce, tak tam dojde většinou k poranění pánve a nohou. Největším rizikovým faktorem je rychlost. Snížení rychlosti je jedna z věcí, která sníží riziko smrtelné nehody. Cyklisté a chodci jsou skutečně tomu vystaveni, takže snížení rychlosti může mít v reálu opravdu významný dopad. Pokud jde o výzkum, tam jsme zkoumali literaturu a ve Spojených státech jsme zjistili, že ve Spojených státech eh, je tato nehodovost o 30 vyšší, nicméně tam chodci chráněni vůbec nejsou žádnými legislativními úpravami. My něco srovnatelného nemáme, takže těžko toto budeme porovnávat. Čili postižení a kolize s chodci jsou úplně jiného charakteru. Dále, existují nějaké nevýhody pokud jde o rozměry vozidla. Ano, důkazy poukazují na to, že v malých vozidlech jste vystaveni většímu riziku um, nějakých potenciálně závažných nehod ve Spojených státech Mm, jsou právě průměrná vozidla úplně jiná. Jsou to například dodávky nebo větší vozy a skutečně nejsou srovnatelné s tím, co máme v Evropě. Momentálně povzbuzujeme výrobce, aby chránili osoby ve vozidle, v autě. To znamená, že pokud navrhujete auto, tak eh, přední část je pevnější. Tato pevnost znamená určitou ochranu cestujících. Nicméně pokud narazí do menšího auta, vzhledem k této pevnosti u kolize dojde k tomu, že se sníží rychlost u malého vozidla, ale navíc tam není dostatek prostoru pro cestující využít této zpětné rychlosti díky této pevnosti. Takže co se, pokud jde o strukturální aspekty, tak tady je ještě prostor ke zlepšení. Jsou tady velké rezervy pro bezpečnost cestujících. Víme, že starší osoby jsou více vystaveny zraněním nad věkem 52 eh, je možnost zranění daleko větší. Eh, když mluvíme o starších osobách, neznamená to až tak vysoké stáří. Eh, teď to trošku urychlím, protože máme nedostatek času. Doporučení. Máme k dispozici spoustu údajů v Evropě vyplývajících z silničních nehod. Chtěli bychom schromáždit více podstatných údajů, které naznačí, jak silniční vozidla fungují v reálném světě. Pokud jde o vozidla a ochranu cestujících chodců a cyklistů, chtěli bychom zvážit AEB, autonomní eh, brzdy, dále eh, eh, zpětné kamery, které jsou trošku zvláštní, Um, přes chodce často, když um, couváte, nepřejedete, ale mohlo by být efektivně něco takového um, posílit a pak různé typy asistencí. Dále rozšíření testovací oblasti. Eh, ukazoval jsem hlavu na kapotě a my bychom rádi přeskoumali nařízení 78 z roku 2009, abychom zahrnuli testování do určitých konkrétních aspektů. V našem případě by se jednalo o přední sklo. Pokud jde ochranu eh, menších automobilů, lehčích automobilů, Pochopitelně větší vozy budou nadále na našich silnicích. My bychom eh, rádi měli eh, posílení zádržných systémů. Co to znamená? Je to specifická záležitost pro to, co zkouší osoba v autě v případě kolize dejme tomu eh, starší zranitelná osoba by měla volnější systém, kdy bezpečnostní pás by byl volnější. Znamenalo by to, že budou cestovat v prostoru a neznamenalo by to eh, pro ně takový náraz. Něco podobného by platilo pro malé osoby a děti. Dále nárazy boční. Existují důkazy, které naznačují, že je výhodné mít airbagy na postranicích. Co to znamená? Znamená to, že hlava neopustí vozidlo a zároveň nenarazí do skla, pokud je to, to boční náraz. Poslední doporučení pro automobily, které budeme výdat čím dál tím více. Jsou to elektrická vozidla, jsou to vozidla, která jsou regulována jakožto automobily kategorie L. To znamená, že nepodléhají bezpečnostním požadavkům do tak velké míry. Nicméně je třeba se zamýšlet nad tím, zdali je potřeba je testovat stejně, zdali by měly být chráněny i vůči nárazu s cyklistou vzhledem k tomu, že se bude jednat o čím dál větší výskyt venku. Poslední slide, zpráva na které jsme zároveň pracovali. Je to technologie hm, pro úpravy bezpečnosti v případě zranitelných účastníků silničního provozu. Jsou tam konkrétní údaje a situace společně s opatřeními na nápravu a jejich cenou. Děkuji za pozornost. Děkuji za tuto přednášku. Nyní je možnost na o, o, klást otázky. Pane předsedo, děkuji. Eh, děkuji, pane Kaden. Eh, já eh, jezdím na motocyklu, jsem starší člověk, takže jsem v rizikové kategorii co jste říkal, na mě udělalo velký dojem. 22 tisíc obětí mm, nehod, to je obrovské číslo. Já jsem dlouho evropským poslancem a toto, toto čísla na mě udělali velký, největší dojem ze všeho, co jsem tady kdy slyšel. Takže to je tedy jenom původní, úvodní komentář. Mám nějaké otázky na vás, pane Curden. Kerdene. Já jsem eh, si myslel, že budete mluvit o váze aut a eh, statistikách, ale mám dojem, že mluvíte spíše o bezpečnosti eh, chodců, cyklistů a dalších účastníků silničního provozu. Můžete mi říci, zda je rozdíl mezi městským a venkovským prostředím, pokud dojde k nehodě na venkově, kde se jezdí rychleji, bude ten dopad hor- závažnější, implikace nehody e, vážnější, ale většina nehod dochá, e, nastává ve městě. Možná byste se k tomu mohl vyjádřit. Pak se chci zeptat na Eh, další důsledky. Prezentaci. Eh, můj, můj dotaz se v podstatě mm, týká eh, těch laboratorních testovacích podmínek Mm, protože jste eh, na jednom tomu slajdu také zmínil to, že v podstatě eh, neexistují, neexistuje dostatek eh, dat, která by vycházela z, těch, z toho reálného provozu. Nejsme tak trošku v případě eh, tady těch crash testů eh, ve stejné situaci, jak moc se laboratorní měření liší ehm, od reálných podmínek, jako například uměření emisí. Eh, a návazně na to můj dotaz by se týkal toho, jak můžeme eventuálně podpořit z naší úrovně právě získávání relevantních dat na evropské úrovni. Děkuji. Danke sehr. Die nächste ist Maria. Maria Grapine. Děkuji, děkuji za toto slyšení. Bezpečnost silničního provozu je důležitá pro nás všechny. Děkuji za tuto prezentaci. Mm, upřímně musím říci, mm, že jsem očekávala relevantnější materiál. Toto je všechno velice obecné. My musíme vydávat zákony a potřebujeme skutečně konkrétní data, abychom to mohli odpovídajícím způsobem eh, utvářet. Mě překvapilo, že za posledních 15 let se zmíšil počet, znížil, snížil počet nehod a já mám dojem, že počet nehod především v mě, ve městech ve skutečnosti stoupl. Pak se chci zeptat, Ehm, můžete nám doporučit nová, jaké, jaké zákonné úpravy přijmout v této oblasti? Já ehm, po té, co jsem od vás slyšela, tak nejsem schopná rozhodnout o tom, jakou legislativu přijmout. Potřeba bych větší detaily. Pan Kirkhope, děkuji. To bylo velice zajímavá prezentace podle mého názoru. Moje otázka se týká ne ani tak návrhů, které um, byly podány, ale něčeho jiného. Myslím, že je správné říci, že starší občané jsou zranitelnější v nehodách, kde uh, dojde ke kolizi s autem nebo a podobně. Moje otázka je, mm, mm, existuje nějaký výzkum, o, uh, který by se týkal hluku, který automobil vydává, především v kontextu s rostoucím počtem elektromobilů, které se objevují na silnicích. Osvětlení aut, co barva aut. Přispívá to nějak? K tomu zda se toho všimne, dejme tomu zranitelný účastník silničního provozu? Dále mm, design vozidel. Um, jste spokojen s novými bezpečnostními pravidly a testy, Eh, zda je to adekvátní, nebo si myslíte, že bychom se měli dívat na naprosto nový způsob, jak um, konstruovat především předek vozidel, které se dostávají do kontaktu s chodci a cyklisty. Karima Deli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tato otázka je klíčová. Už to tady bylo přepomenuto. V Evropě Většina smrtelných nehod eh, nastává v městech. Znamená to, že se tedy dnes bude skutečně uvažovat o tom, že by se v městech snížila rychlost. Stále více měst se angažuje ve prospěch omezené rychlosti 30 km za hodinu. Máte vy nějaká konkrétní opatření, konkrétní návrhy ohledně rychlosti? Kolega hovořil o starších osobách. Já bych se chtěla zmínit o vývoji, eh, který se týká mladých lidí a dětí. Stále více, například autosedačky, vůbec nejsou dětem uspůsobeny. Když se podíváte na počet eh, eh, rostoucích obětí mezi dětmi, tak je to skutečně znepokojivé. Pak mám ještě konkrétní otázku ohledně společné e, definice pojmu vážného poranění. V případě autonehody dnes nějaká společná definice neexistuje. Komise navrhuje strategii týkající se lidí zraněných v silničním provozu, ale co si o to myslíte vy? Pak je tady cestovní mapa, byla tady změna e, schromažďování údajů o závažných dopravních nehodách. Jak vy chcete vyvíjet tlak na to, aby byly stanoveny konkrétní cíle týkající se počtu eh, snižování, eh, snižování počtu obětí, eh, řekněme do roku 2020. Já jsem přišla trochu pozdě, nevím, jestli jste o tom mluvil, ale zajímalo by mě, zda třeba uvažujete, jak by se vlastně řešila otázka evropského řidičského průkazu. Zda přemýšlíte o tom, jak bude vypadat auto budoucnosti, protože eh, dnes třeba eh, není vůbec jasné, jak, jaký bude vztah mezi autonomním samostatným vozidlem budoucnosti a bezpečností. A mě by tedy zajímalo, jestli vy všechny tyto otázky zvažujete. A poslední věc, která mi připadá důležitá, je to, jak přimějete členské státy, aby skutečně dodržovaly bezpečnost silničního provozu protože když se podíváte do 28 členských států, tak ty rozdíly mezi nimi jsou velké. Některé se proto snaží něco dělat, některé ne. Jaké jsou tedy vaše cíle? Jak chcete vyvíjet tlak na členské státy, které vůbec nedodržují požadavky? A jak tedy na ně chcete přetlačit? Děkuji. Děkuji. Vy jste řekl, že čím menší je auto, tak Eh, čím, a, a čím je eh, těžší tedy, tak eh, tak tím tedy čím lehčí, čím menší, tím nižší jsou následky mm, nehody. Když si jdeme předpokládat, že Eh, čím budou auta menší, tím budou, eh, vzhledem k tomu, že trend bude tedy k menším autem a eh, že musíme tedy všechno dělat pro to, aby ty systémy automatické se vyvíjely také tímto směrem. Hmm. Já se chci, já chci navázat na to, co řekl kolega. Toto je jiný problém, když máte velké nákladní automobily a jsem provozoval mm, těžké automobily, sám těžké nákladní automobily. Když jste ve velkém nákladním autě, obvykle nejezdíte v městskými oblasti, takže ne srazíte tolik cyklistů a chodců. Jak jsem řekl, mám 30 let zkušeností. A co jsem si všiml? Je chování. Problém chování cyklistů a chodců. Ve Švédsku se snažíme chránit cyklisty co nejvíc tím, že máme oddělené cyklostezky. Samozřejmě, když přecházíte silnice, bohužel cyklisté často se chovají velice, velice nestrápně. Nebo chodci vstupují do silnice. Dnes do, ráno z Bruselu jsem slyšel, jak někdo, eh, někoho málem srazil auto, protože přecházel na červenou. A to tež platí pro cyklisty. Cyklisté Předpokládají, že auta budou mít čas zabrzdit a zastavit, ale oni ho nemají, bohužel. My jsme se zabývali automobily hodně vývojem automobilů, crash testy, eh, nárazníky. Hodně jsme na tom pracovali. Souhlasíte s tím, že to, co potřebujeme, je vzdělání, zvyšování povědomí mezi účastníky silničního provozu pro cyklisty a chodce a všechny, aby všichni věděli, tak. co se stane, když stoupí do silnice na červenou a čekají, že auto zastaví. Děkuji. Um, Samozřejmě chování je rozhodující a vzdělávání účastníků potřebujeme taky. My v Berlíně máme zkušenosti, že Eh, oddělené stezky eh, jsou eh, nebezpečné, protože většina chodců a cyklistů vlastně přede, a před, jsou nejvíce ohroženy, protože se nedívají za zaparkované automobily. Proto se nyní označuje to na silnici a skutečně ten pohled, ten rozhled je, na, je nejdůležitější, když jedu v protisměru, tak e, mě všichni vědí, všichni troubí. E, žáci ve škole se učí, že mají chodit nalevo, protože vidí automobil a ten e, oční kontakt je následující. A teď jsem slyšel, že Mm, i, i na silnicích, kde je označená stezka, jezdí nalevo, protože to eh, viditelnost je následující 30, rychlost 30 nebo 50. Parlament eh, městům doporučil 30. Jenom silnice, kde mm, tam se může jezdit rychleji, tak tam to bude jaksi označeno. A když se jezdí třicítkou, tak e, pravděpodobně, že přijde chodec o život je 10%, u 50 80%, takže to vidíte ten rozdíl. Teď máte možnost odpovědět. Thank you very much. Um... Děkuji. Mnohokrát bylo to skutečně celá škala otázek a budu se tedy snažit je co nejlépe projít. Eh, hovořilo se o městských silnicích, o otázce rychlosti, když například je eh, chodec, dostane se eh, před auto na silnici ve městě, tak je rozdíl, než když se dostanete na silnici prostě někde na venkově před auto. Je tady otázka důsledku těch úrazů, Eh, mnohem lidí, více lidí je zraněno v městském provozu, ale tam zase je ta nižší rychlost. Eh, tam je velké riziko, když jste eh, více vystaveni riziku větší rychlosti, tak samozřejmě to má potom vliv na, ten, na to zranění. My jsme zkoumali tedy otázku u těch chodců zhruba v rychlosti 40 km hodin vlastně ten, ta auta by měla být koncipována eh, tak, aby eh, právě řešila i tu otázku případné srážky s chodcem. To souvisí i s další otázkou. Já jsem hovořil o testování, o úpravě a pak tady byla otázka, jak tyto testy skutečně souvisejí s chodci ve skutečném světě, v, reálném, v reálných podmínkách. My samozřejmě potřebujeme více údajů z reality. V mnoha zemích v 70. a 80. letech lidé dělali studie, eh, aby se vyskoumalo, jak vlastně jsou zraněni při srážce chodci nebo cyklisté. Eh, ale dnes vlastně se stále z toho vychází a nezjišťujeme z terénu, zda skutečně ta naše právní úprava vyhovuje účelu a je třeba se na toto zaměřit, abychom skutečně více schromažďovali ty údaje z reálných podmínek. Pak tam byla otázka týkající se toho, jak zajistíme, že všichni dodrží ta pravidla v Evropě jak zajistit, že tady bude určitý konsenzus napříč 28 členskými státy, že všichni budou uplatňovat stejná pravidla. Samozřejmě z hlediska uh, engineeringu je to celkem jednoduché, protože každé vozidlo musí splňovat uh, standardy emisí, bezpečnostní standardy, homologaci typu. Eh, tyto technické věci se docela snadno předepíšou. Samozřejmě je obtížnější něco takového udělat v oblasti třeba chování, vzdělávání a podobně. Pak tady byla otázka, nebo řada otázek týkající se starších e, lidí. Asi nikoho nepřekvapí, že starší lidé jsou zranitelnější, ale možná překvapivé může být, jak o jak moc víc jsou zranitelnější, o jak víc je u nich pravděpodobnější nějaké zranění nebo úraz. Byla tady zmínka o zvuku, e, který vozidla vydávají. Když přejdeme na e, elektrická vozidla, co to znamená pro chodce v městských oblastech? Když aut to jede rychlostí 40 nebo 50 km za hodinu, tak eh, vlastně ty pneumatiky dělají větší rámus než motor. Eh, a je třeba zvážit, jak k tomu přistoupit eh, třeba u těch ehm, no, nových moderních aut, aby třeba v rámci inteligentních aut mohl být nějaký zvuk, který by ta auta vydávaly, aby upozorňovaly na sebe chodce. Pak tady je otázka osvětlení když se řešila právní úprava pro chodce, tak byly vlastně stanoveny standardy týkající se brždění. Když třeba řídím a prudce šlápnu na brzdu, tak jako člověk si třeba nevěří naplno, takže prostě se šlápnu tu brzdu úplně naplno, to známe z behaviorálních studií. A dnes vlastně ty systémy jsou takové, aby se eh, maximalizovalo to brždění, takže se přizpůsobilo brždění, přizpůsobilo se osvětlení aut a eh, probíhají studie o efektivnosti těchto úprav, jak třeba to funguje ve vztahu s eh, případných kolizí s cyklisty nebo s motocyklisty. Pak tady byla specifická otázka, zda ty nové bezpečnostní testy, zda jsou přiměřené, týkají se třeba eh, chodců. Pokud se podíváme na snížení počtu zranění v Evropě, počtu smrtelných eh, úrazů, tak možná ještě ty testy nejsou dostatečně eh, přiměřené, protože často lidé někdy mm, jsou zraněni po zasažení částí vozidla, která ne, které se neprovádějí takovéto testy. Dále tady byly otázky ohledně rychlosti v otevřených oblastech. 30 km za hodinu, to je určitě eh, dobrá myšlenka, protože řada údajů, které ukazují, že při takovéto rychlosti dojde ke snížení eh, množství zranění, pokud se to sníží z 50 60 na 30. Eh, je tady otázka, že řidič vlastně má větší šanci vidět, eh, vidět toho chodce a také vlastně zapotřebí menší brzdná energie. Pak tady byly eh, konkrétně otázky týkající se dětských autosedaček. Máme poměrně eh, nové právní úpravy týkající se této problematiky. Eh, dochází ke zlepšení, ale samozřejmě to funguje. Ta sedačka pouze, pokud je tím rodičem tam správně umístěná, pokud to dítě je správně posazeno do té sedačky. To je samozřejmě i otázka takového eh, vzdělávání nebo osvěty. Pak tady byla eh, otázka týkající se evropského řidičského průkazu. Tam eh, jsem se v tom trochu ztratil, to se omlouvám. Pak tady byla otázka týkající se autonomních vozidel toho, jak, jaké máme představy o tom, jak se vozidla budou měnit. Pokud znáte tu značku Tesla, tak víte, že si můžete vlastně to auto aktualizovat za 2000 eur vlastně e, sami. Je to systém autopilotáže, který už dnes existuje. Letos řada e, výrobců se snaží testovat právě Eh, takovéto částečně autonomní vozidla v Evropě. Máme to třeba i v Greenwichi, máme mm, od léta budeme mít eh, vlastně prostor, kde bude možné vyzkoušet takováto autonomní vozidla, takže skutečně eh, asi nástup těchto aut bude rychlejší, než bychom čekali. Existují tady ještě určité právní překážky, překážky v souvislosti s ženevskou umluvou, ale Eh, skutečně si myslím, že nástup těchto samostatných vozidel bude rychlejší, než bychom čekali. Lidé mají někdy představu, že pak už nebudou žádné nehody, eh, protože vlastně ty nehody jsou způsobené lidským faktorem a že díky samostatným eh, nebo autonomním vozidlům to nebude. Je třeba mm, toto trošku poopravit, protože 95% nehod je skutečně s lidským přispěním ale eh, když se třeba podíváme na eh, chodce, zkoumali jsme reálné nehody ze Spojeného království a Německa, kdy jsme vlastně nahrávku té situace dopravy eh, mm, adaptovali nebo udělali znovu s autonomním vozidlem a zjistili jsme, že 20 procent životu bychom zachránili, ale stále 80 úmrtí zůstalo. To znamená, že ty eh, autonomní auta mají určitě mnohé přínosy, ale neznamená to, že se automaticky tím řeší problém eh, bezpečnosti silničního provozu. Pak tady byla otázka týkající se, na, eh, týkající se ADAS. Samozřejmě je to pravda, že i ta velká vozidla jsou lehčí, te, už není, není tolik motorů V8, ale spíše V6. Ta, ta vozidla se zmenšují, ale stále na našich silnicích Eh, máme zhruba 14% eh, nárůst těch větších vozidel, SUV, čtyřkolek a podobně. Takže jsou vlastně, ty, ten vývoj jde obojím směrem, malá městská auta i ta, i ta větší eh, auta na, na silnicích. Tam vlastně ten systém obsahuje řadu technologií, které třeba kontrolují, že jste ve svém pruhu, kontrolují brždění. Já patřím k velkým fanouškům těchto technologií, protože myslím, že mohou eh, přispívat k záchraně eh, životů a byl bych tedy rád, aby se i o tomto diskutovalo v nových právních úpravách týkajících se vozidel. Možná nevím, kolega tam, kde je za Švédska, mluvil o nákladácích, já jsem spíš mluvil o SUV, ale zmiňovala jste velice důležitou věc týkající se osvěty. To, ta má rozhodně své místo v celé věci, ale zároveň stále ještě můžeme dělat hodně i na té straně vozidel. Tím bych asi zodpověděl vaši otázku a teď se dostávám ke konci. Pan předseda zase hovořil o rychlosti, o cyklistech a já tu otázku jsem pochopil tak, že jak vlastně, když eh, eh, lidé jezdí na silnicích, tak by si měl uvědomit, že je velice důležité mít oční eh, kontakt, vnímat ty lidi na ostatní účastníky silničního provozu a myslím si, že tomu se budeme snažit napomáhat i při designu nových vozidel. Děkuji. Jordan? Děkuji, děkuji za uh, přednášku, děkuji za odpovědi. Tím se dostáváme k dalšímu panelu a to je regulační rámec a uplatňování a jako první dostane slovo pan Schmidt z DG Move. Sedm minut, prosím. Máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, mnohokrát děkuji za pozvání komise na dnešní slyšení. V rychlosti se budu snažit ukázat, jak my vidíme situaci a jak bychom mohli dosáhnout většího pokroku. Pokud je o bezpečnost na silnicích, řekněme si to na rovinu. Je to skutečně úspěch Evropské unie, protože bezpečnost na silnicích je jedna z věcí, které těží miliony občanů každý den. Během posledních 20 let, kdy se silniční bezpečnost stal součástí AKY, bylo zachráněno 10 tisíc lidských životů. Pokud se podíváte na tento graf, uvidíte, jak jsme k tomu dospěli. A také uvidíte, že 28 tisíc životů bylo zachráněno mezi lety 2001 až 15. Nejenom to, jsme globálním lídrem v silniční bezpečnosti. Pravděpodobnost ve Spojených státech, že budete obětí ne- nehody, je dvakrát tak velká než v Evropské unii, ale jsme také lídry v politických nástrojích. Před několika měsíci OSN přijelo v rámci cílu udržatelnosti cíl, který je velice podobný tomu, co jsme prováděli před 15 lety, když jsme poprvé přijeli cíl pro snížení o polovinu smrtelných nehod. Pochopitelně tento vývoj nebyl lineární, měli jsme úspěšnější období i období méně úspěšná. Pokud se podíváte na poslední dva roky, zjistíte, že jsme se dostali do období určité stagnace. Co je o to zajímavější, je, že důra se jaksi přesunuje, protože celkový počet smrtelných nehod klesá. Nicméně podíl zranitelných účastníků provozu, cyklistů, chodců a tak dále, eh, je na vzestupu. A to platí i pro starší občany. Čili otázka zní, co s tím a jak udržet náš úspěch a jak se přizpůsobit nové situaci. Provedli jsme hodnocení naší politiky v minulém roce. A rozdělili jsme eh, tuto analýzu na takové tři cesty, kterými bychom chtěli pokračovat. Máme legislativní koš. Pokud jde o tuto oblast, zákonodárci odvedli dobrou práci. Aky je komplexní a ucelené. Nicméně musíme řešit aspekty spojené s automobily zítřka, protože tam je velký potenciál pro silniční bezpečnost. Pokud bychom zlikvidovali lidský faktor, tady je skutečně velký potenciál, jak nastolit ještě lepší situaci. Na to pracujeme. Krom toho, se také zabýváme klasickými aspekty legislativy a tady se dostáváme k obecné legislativě, o které jste mluvil i vy, ale také k infrastruktuře a k řidičům z povolání. Chtěli bychom zjistit, zdali je tady potenciál zlepšit tuto legislativu a jak lépe také chránit zranitelné účastníky provozu, což nás čím dál tím více trápí. Další oblast. Harmonizace na úrovni EU. Pokud se podíváte na tuto mapu, hm, kterou jsem pro vás připravil, zjistíte, že je to velmi harmonický obrázek. Máme tady zelenou Evropu, což znamená průměr bezpečnosti v případě smrtelných nehod. Je to obrázek lepší, než býval, ale vidíte tady alarmující červenou. Jsou to členské státy, které jaksi zaostávají v oblasti silniční bezpečnosti. Celkový obrázek je tady dobrý, ale ne dost dobrý. Je to výzva pro nás, pro všechny. Jak dosáhnout větší harmonie v Evropě? Myslím si, že nemůžeme přistoupit na to, že bezpečnost nebude společným jmenovatelem pro všechny občany, ať žijí kdekoliv. Je to výzva pro všechny, včetně komise. Ale musím říci, že právě sem vstupuje do hry subsidiarita. Nejen v oblasti školní vzdělání, ale i výkonu, uplatnění zákonů. My můžeme pomáhat členským státům. Pochopitelně nemáme žádné dedikované fondy pro silniční bezpečnost, nemůžeme v tomto ohledu pomoci členským státům, ale můžeme pomoci prostřednictvím doporučení, setkání, workshopů. A pochopitelně spoleháme i na vás, na poslance, až oslovíte se voliče, můžete poukázat na otázku silniční bezpečnosti, protože to je skutečná výzva aby všechny členské státy šly společnou cestou v oblasti, kde můžeme připravovat zákony, ale zároveň se musíme spolehnout na spolupráci. Třetí oblast, na které pracujeme v komisi, je rozšíření našich horizontů. Protože my se zaměřujeme na smrtelné nehody, ale my se domníváme, že musíme také zahrnout závažná zranění, těžká úrazy. Na tom jsme začali pracovat před několika lety. Nejprve jsme zjistili, že máme 17 různých definicí těžkých zranění. Teď už máme jednu definici, shodli jsme se na def- metodologii, víme, jak schromažďovat údaje a teď jsme se dostali do situace, kdy já mohu předsouvit před vás a s optimismem říci, že se dostaneme do situace v nejbližší době, kdy budeme moci pracovat za pomoci společných evropských údajů o závažných zraněních, těžkých zraněních abychom zjistili, kde k tomu dochází, protože si myslíme, že to nemá nic společného s problematikou smrtelných úrazů a teprve pak můžeme zjistit, jak vykazovat takováto zranění a kde musíme především jednat. Chci také zdůraznit, a to už tady padlo, že pro nás jsou největším problémem městské oblasti kde vzhledem k principu subsidiaritu nejsme vázáni přímo zasahovat. To znamená, že musíme najít způsob, jak pomoci členským státům zlepšit situaci silniční bezpečnosti i v těch oblastech, kde přímé kompetence nemáme, ale kde můžeme povzbudit k určitým změnám. Takže jsem dodržel sedmiminutový limit. Mnohokrát děkuji za pozornost. Děkuji za prezentaci i za dodržení času. Tím se dostáváme k dalšímu um, řečníku, pan Townsend. Um, z Rady Evropské rady pro dopravu a bezpečnost. Děkuji jménem Evropské rady pro bezpečnost ehm, dopravy. ETSC vyžaduje ehm, přístup založený na mm, vědeckých důkazech. Já mám jenom sedm minut, připravila jsem si prezentaci, která je k dispozici. Můžete se na to podívat, já nebudu asi schopna projít všechno. Co se týče skutečného počtu, tak e, na úvod jsem chtěla říci něco o letecké a železniční dopravě a počtu umrtí. Musíme snížit počet umrtí ve všech oblastech dopravy, ale tato čísla z roku 2013 chci srovnat s čísly úmrtí v silniční dopravě. Takže máme 25 845 úmrtí, 203 500 úmrtí. Ta situace, tak jak byla prezentována, mm, bohužel není dobrá. Došlo k mm, snížení eh, počtu úmrtí na silnicích v letech 2013 až 14. Potřebujeme snížit 6,7 eh, abychom splnili cíle EU, snížení do poloviny, o polovinu do roku 2020 v letech 2013 a 2014 se nám podařilo to snížit pouze o 0,2%, takže musíme jednat na evropské úrovni a na úrovni členských zemí. Já budu prezentovat priority. E, také tady je finanční aspekt protože vzhledem k, nebo vedle obrovského lidského utrpení, které souvisí s úmrtím a zraněním na silnicích, to nese také finanční náklady. Tady je kalkulace ETSC, mm, co se týče možných úspor v souvislosti se všemi těmi lidmi, které by nebyly zabiti vzhledem ke snížení v letech 2011 a 2014. Jsou to fondy na mm, úrovni EU i na národní úrovni, které souvisí s mm, vědeckými cíly, které se zaměřují na zachraňování životů. My máme společnou definici závažného zranění a e, my požadujeme cíl plus opatření ke snížení závažných e, úrazů. To snižování bohužel není tak vysoké jako snižování počtu úmrtí. Tady jsou kalkulace minus 35 podle ETSC práce. To nedávno schválil Evropský parlament. Ehm, přihlasování o Bílé knize no dopravu. Pak máme novou deklaraci do 18. dubna. Mm, vy jste všichni měli podepsat a vaši kolegové, nebo se přihlásit k této deklaraci. My věříme, že cíle fungují a při snižování úmrtí a závažných zranění, vážných zranění. Mm, také by to byl ještě větší stimulace v oblasti, kde EU má kompetence. Jedna z těchto oblastí jsou bezpečnostní standardy pro vozidla. K tomu se dostanu. Tyto cíle by pomohlo i e, konkurenci mezi členskými státy. Sledování počtu úmrtí jednotlivých členských zemí, Monitoring je velice důležitý politický nástroj, který stimuluje akce na národní evropské úrovni. Takže ETSC hm, dělá kampaň a pos, během posledních deseti dnů tady vidíte zástupce z ETSC a také jenom MES, který dostane slovo jako další. Eh, až po nejvyšší úroveň Evropské komise, pan předseda Juncker a také komisař Eh, zodpovědný za dopravu, Volc. A mm, skutečně eh, je potřeba stanovit cíl počtu mm, vážných úrazů co nejdříve, protože čas tlačí. Když se podíváme na, na to trošičku šířeji, tak dlouhodobě Evropa chce vizi nula. Tato myšlenka přišla z Evropského parlamentu. Zpráva KOK přijatá v roce 2011 kterou schválila Evropská komisá rada následně. ETS a e to také, ETS e to také potře, podporujeme. Potřebujeme různé strategie pro různé skupiny účastníků silničního provozu. Musíme řešit to, co je snadné a také sledovat nové trendy, jako třeba um, Nepozornost Už někteří z vás i teď se dívají na své telefony eh, vedle těch hlavních zabijáků, rychlost, alkohol, nenošení bezpečnostních pásů, ale celkově rychlost jako příklad. Tady musíme pracovat na se zabývat tedy bezpečnostní automobilů, infrastruktury a chování. Máme tady zástupce silniční policie, který nemluvit o důle, významu uplatňování, dodržování pravidel. Takže toto jsou oblasti, na kterých musíme pracovat poslední priorita, kde byste měli jednat, je tedy bezpečnost automobilů. Vy zastupujete občany, ale také spotřebitele. Já si myslím, že bezpečnost silničního provozu je také otázka spotřebitelů. Všichni spotřebitelé v celé EU by měli mít rovný přístup k bezpečným automobilům. V tuto chvíli bohužel tomu tak není. Jsou různé uh, Prodávají se různá auta v EU, které mají různou, některé mají, v některých zemích je nižší úroveň bezpečnosti. My chceme, aby bezpečnost byla standardem. Uh, Letos máme příležitost, se bude revidovat obecné nařízení o bezpečnosti se zaměřením na tu obecnou bezpečnost, což souvisí s řešením těch tří hlavních příčin, to znamená eh, nošení bezpečnostních pásů na všech sedadlech, snižování rychlosti, alkohol a zablokování v případě použití alkoholu, ale to nechám na dalším panelu. Co tedy můžete udělat jako poslanci? Můžete tlačit na kroky v rámci EU, aby skutečně EU sehrála svoji roli, toto jsou priority, to znamená cíle pro počety mm, závažných úrazů, opatření, bezpečnost automobilů, infrastruktury, tunelů, eh, uplatňování pravidel silničního provisu, eh, bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu, plus podpůrná opatření na národní úrovni. Takže když mluvíte, mluvit se svými ministry dopravy, eh, stanovit příklad jako profesionálové, jako poslanci, i ve vašem osobním životě. Zamyslete se nad tím, že skutečně můžete něčemu přispět. Děkuji vám za pozornost a za diskuse. Vielen Dank, Ellen Townsend. Und jetzt kommt Herr Kuhn Riku. Děkuji a nyní má slovo Tun Rikur z Tispol. Good, afternoon, everybody. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání eh, naší organizace TISPOL. TISPOL je evropská organizace, která združuje všechny dopravní policie v Evropě, to znamená všech 28 členských států plus Norsko a Švédsko jsou zastoupeny a my se tedy snažíme Eh, spolupracovat prostřednictvím partnerství mezi jednotlivými dopravními policisty. Obrázky jsou často výmluvnější, tak vám ukážu takové video, které vám i ukáže, kdo jsme a co děláme pro bezpečnost silničního provozu. TISPOL was established in the year 2000. The aim then was for police officers to play their part in reducing death and serious injury on the roads of Europe.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 already the slide with the human toll on our roads. Tak tady ještě vidíte obrázek, který se týká čísel ohledně dopravních nehod na evropských silnicích. Jak už zaznělo v tom videu, eh, úzce spolupracujeme s Evropskou komisí, máme vlastně projekt eh, na záchranu životů prostřednictvím policejní činnosti, a potom máme projekt na omezení e, vážných zranění, především pomocí vymáhání práva. Možná k tomuto obrázku jenom ta druhá odrážka. Věříme velice v přeshraniční spolupráci e, nejen přeshraniční vymáhání práva, ale i spolupráci. Máme devět e, vlastně společných operativních týdnů, kde se hodně zaměřujeme na bezpečnost v nákladní a autobusové dopravě. Podíváte-li se na výsledky, například na kontrolu alkoholu, udělali jsme třeba za dva týdny 2 miliony eh, kontrol na alkohol, což je veliké číslo, když si uvědomíte, že to je, jsou jenom dva týdny. Eh, my nejen se snažíme konat, ale také hovořit. To znamená, máme různé semináře, výměnu zkušeností. Toto jsou semináře a konference z roku 2015. Jsou tam tedy uvedená témata. Zaměřujeme se také na technologii a naše velká konference bude v říjnu v Manchesteru. Pokud jde o komunikaci, ta je pro nás velice důležité. Pokud vás zajímá, jak k tomu přistupujeme, tak se na to můžete podívat. Jsou to vlastně ty projekty týkající se vlastně smrtí na silnicích. Můžete se i přihlásit k odebírání našeho věstníku. Eh, a pro nás hlavním úkolem do budoucna je 50% snížení umrtí eh, na silnicích. Tak, myslím, že tím jsem využil svůj čas. Děkuji. Dank für den Vortrag. Děkuji. Nyní Žanot Merš z Evropské federace pro oběti nehod. Děkuji, pane předsedo, děkuji za organizaci slyšení a děkuji, že jste mě pozval jakožto řečníka. Většinou sedím někde vzadu nebo za počítačem, takže je pro mě ctí tady být s vámi. Pokud je o Federace o obětí silničního provozu, bojujeme za práva obětí a tak eh, snížení nehodovosti, protože to je jedna věc, která je zásadní a navazuje přímo na prevenci, která bývá často zanedbávána. Eh, my se zabýváme nejenom péčí po nehodě, ale i spravedlností. Ze zprávy Koch jsme už slyšeli o vizi nula a bílé knize a také, eh, jak jsme zjistili, jedná se o mezinárodní úroveň směrem k nule. Statistiky údajně naznačují, že je tady pokles, pokles eh, smrtelných nehod, závažných nehod, ale je třeba posílit naše aktivity pro mnohé, kteří říkají, že vize nula je nemožná. Musím říct si na to, co říkal Francis, František z Assisi, který říkal, nejprve musíte udělat, co je eh, možné, a dále pak zjistíte, co je nemožné. Eh, dále se mluvilo o udržitelných cílech OSN, tam je také cíl snížení těžkých zranění o 50% do roku 2020. Potřebujeme bezpečné silnice a chodníky, zvláště pro zranitelné osoby, starší, mládež a s omezenou mobilitou. Pochopitelně lidé také mohou páchají chyby a dále lidské tělo je vystaveno těmto kolizím, kterým není uspůsobeno za provoz. Eh, mají odpovědnost všichni, aby nehody eh, nevedly ke smrtným nehodám nebo těžkým zraněním. Pokud je jedna část systému selže, tak druhá část by měla chránit postižené osoby. Mluvím o čtyřech S. Začal jsem asi před 20 lety, tehdy jsem mluvil o čtyřech E, engineering, education, enforcement a teď tady máme tyhle, ty, tyto 4S. Už se mluvilo o bezpečných vozidlech, bezpečné infrastruktuře, pochopitelně to se týká především lidských bytostí, musíme plánovat pro lidi, nejenom pro auta a především i pro zranitelné osoby. Musíme také zvážit uživatele, abychom občanům vysvětlili potřebu určit určitých opatření pro snížení rychlosti a posílit podporu ze strany komunity. A poslední věc, na kterou pokazoval Allen, je stanovení cílů, cílů, dejme tomu, i pro uh, závažná zranění také mohu říci, že můžete změnit slogan ne přes hranice pro záchranu životů, ale i prevence závažných zranění. Pět z šesti lucemburských map už to podepsalo. My máme pouze šest členů parlamentu, takže my chodíme přímo za vámi a klepeme na dveře občanům. Hodně tady padlo o 30 kilometrech ve městech. Pochopitelně tady funguje princip subsidiarity, ale jak už tady padlo, Evropská unie může předkládat doporučení nebo by měl se hrát vůči roli v případě bezpečnosti silničního provozu. Karina Dalim mluví o udržitelné mobilitě a já bych řekl i bezpečné udržitelné mobilitě. Pochopitelně to také souvisí se zdravím a dalšími věcmi. V Evropské unii 1300 dětí eh, zemře a daleko více je zraněno. Co by se byste řekli vy, kdyby zranili vaše dítě nebo vnouče? Myslím si, že odpověď by měla být nula. A kolik je postiženo emisemi, znečištěním a dalšími účinky? To je přenos z provozu. Transformace eh, dopravy. Přemýšlejte o dětech, starších občanech poslali byste je do parku samotné? Pokud ano, tak to je v pořádku. Pokud je to v pořádku pro 8. dítě a 80-letého člověka, tak je to bezpečné pro všechny. Pochopitelně je třeba sdílit eh, prostor v městských oblastech, eh, také zlikvidovat emise ze znečištění. Eh, tam máte Výkres ze školy, to jsme dělali před mnoha lety. V základní škole jeden chlapec tam kreslil koně. Kdyby bylo více koní, nebudeme potřebovat auta. Dole je Kodaň nebo Amsterdam, ani jedno, jedná se o Bogotu. My provinces. So it's the way uh, should be to done uh, what should be the car of the future. Čili jak by měl vypadat vůz budoucnosti? Mnoha auta mají příliš velký výkon pro podmínky, v kterých se používají, zvláště ve městech. S některými dalšími partnery podporujeme tzv. Liza auta, lehká užitná vozidla, protože se domníváme, že příliš velký výkon vede k vysoké rychlosti a já si nejsem jist tou prezentací o SUVčkách. Pochopitelně to poškozuje zranitelné vozy, ale jsou zároveň velmi nebezpečné pro zranitelné osoby a účastníky provozu. Čili tady máme Iza a Líza dochází k snížení skleníkových plynů, snížení e, také účinků provozu. Tady je důležitý také design konstrukce. Richard o tom mluvil. Před, e, přední konstrukce, kdyby byla IZA v mnoha vozech, tak nebudeme potřebovat kamery měřící rychlost, my jim říkáme bezpečnostní kamery v Lucembursku. Samořídící vozidla vlevo, možná je to otázka zítřka nebo pozítřka, ale podle mě není nic lepšího v autě, než to, co vidíte vpravo. A teď už jsem přetah 7 minut, 16 lidí bude postiženo smrtelnými nehodami, více než stovka závažnými nehodami. A to bude platit pro rodinné příslušníky. Musíme být daleko zelenější ve všech zemích a musíme společně se snažit dosáhnout nuly. Děkuji a nyní eh, dostane slovo ministr dopravy eh, a jako další má slovo Inés Sanders. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem tady nemohla být od začátku, ale eh, slyšela jsem toho hodně už pana Šmita. A chtěla bych se zeptat, Vzhledem k bezprostřední budoucnosti už nemáme v parlamentu tolik času v tomto volebním období a potřebujeme velice naléhavě eh, bezpečnostní balíček. Vy jste říkali, že je také zapotřebí eh, přeskum směrnice o bezpečnosti infrastruktur. To je skutečně velice naléhavé, protože teď se nacházíme v situaci, kdy dochází k automatizaci vozidel kdy eh, infrastruktura je zcela zásadní. Eh, samozřejmě se objevují i eh, silnice, které budou solární, to možná začne vypadá šíleně, ale už jsme viděli mm, z rodice mnoho věcí, které se nám zdály jako fantazie, takže i to je možné. Dále přeshraniční pokuty to se tedy už o tom jednalo, víme, jak to dopadlo. Dokud toto nebude eh, úplné, eh, tak s eh, problémy budou přetrvávat. Vznikl určitý kompromis ze strany komise. Chtějí, aby to bylo aby bylo povinné placení těch pokut, protože zatím je to tedy, je tedy povinné, aby členský stát informoval, to znamená, ta, ta osoba, která spáchala přestupek, dostane informaci, ale vlastně nějak tu osobu nemůžete přimět k zaplacení, takže potřebujeme i tuto druhou část. E, pak tady zaznělo, že neexistuje žádný rozpočet, specifický rozpočet na bezpečnost. A když byl, tak se vlastně nevyužíval. Byla to taková naše achilová pata. Účetní dvůr každý rok řekl, nevyužíváte to. Teď eh, máme rozpočet na Connecting Europe Facility a tam eh, je i část, která se týká bezpečnosti eh, silničního provozu. Mohli bychom, nebo byli bychom rádi, aby nám komise navrhla nějakou cestu, jak už do tohoto Connecting Europe Facility můžeme zapracovat rozpočet na Eh, bezpečnost i do budoucna. Mluvili jste o tom, že ty městské uzly jsou takovým černým místem a právě i v rámci CEF také potřebujeme projekty na bezpečnost ve městech. Potom bych chtěla říci eh, na adresu pana Merše, vy jste mluvil eh, o mozku, ale je pravda, že právě teď se dostáváme do toho období automatizace. Já nemám auta, auto, když potřebuji auto, tak si ho půjčím a jakékoliv auto, které jsem si půjčila, eh, už má vlastně eh, ten parkovací asistent, uh, už je vlastně napůl automatické, takže ten mozek jakoby přestává přemýšlet, což je někdy dobře, někdy špatně. A já bych se chtěla tedy zeptat, co vy si o tomto myslíte v oblasti bezpečnosti, eh, že vlastně ty auta nebudou mít mozek, nebudou mít eh, jenom nějaké algoritmy, Eh, mě by zajímalo, jak vy se na to díváte. A souhlasím zcela s tím, že pro třetí země bychom v Evropě měli dělat mnohem více. Oni to od nás očekávají. A právě eh, zde je vidět ta demokratizace rozvoje, Nejvíce je to vidět hodně právě v bezpečnosti silni, silničního provozu. Zda eh, vůbec chodci tam mají nějaký prostor. V některých zemích se tomu věnují, ale eh, skutečně stále v mnoha rozvojových zemích je to velký problém. Třeba Maroko se na nás obrátilo, zda bychom jim s tím mohli pomoci, takže by bylo dobré mít nějaký projekty v této věci. Děkuji.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 Děkuji. Veli, dvě velice krátké otázky eh, dvě na komise. 30 km za hodinu eh, zóny v městských oblastech. Myslíte si, že to funguje? A jak může EU podporovat jejich rozšiřování? Druhá otázka. Ehm, jste zmínil přípravu revize nařízení o bezpečnosti autom- silničních vozidel. Co můžeme eh, očekávat, co se eh, týká ehm, bezpečnosti především ve vztahu k chodcům i cyklistům? Děkuji tedy za, toto byla krátká otázka. Děkuji vám také za krátkost. Ismail Ertuk. Děkuji. Nejprve především na odborníky na mm, pódiu. Měl bych dvě otázky. My pracujeme již eh, leta na tom, abychom zvýšili bezpečnost a bránili úmrtím, ať už to budou technická zlepšení nebo bezpečnější kabiny eh, automobilů a podobně. to dělat nejlepší zákony, ale když se to v členských zemích neimplementuje, tak je to k ničemu. Eh, jak eh, vy eh, posuzujete mm, tedy i to, jak členské státy přistupují k té legislativě. Dále se zasuzují o tom, aby se dále rozvíjel autonomní řízení. A ze strany komise by eh, mělo proběhnout taky se sbírání nápadů, ať už se týče ručení sběrem dat a podobně. A tady by mě zajímala i vaše, váš názor na to. Dieter Lieblich Koch, děkuji. Děkuji všem referentům. Já mám konkrétní otázku na zástupce TISPOL. Eh, máte problémy s ochranou dat? Eh, předpisy tedy ze strany EU v rámci TESPOL i ve spolupráci s Frontexem, Europolem a podobně, nebo to funguje? Děkuji, Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady nebyla na úvod diskuse, mám několik bodů. První věc se týká eh, kol. Já mám kolo i auto a jako cyklistka Eh, tak vidím cyklisty, kteří porušují zákony, jezdí na červenou a jsou zranitelní a často ten řidič automobilu má potom problémy. Já bych si přála lepší implementaci, já bych si přála, aby eh, kola měly pojištění tyto věci. Já velice podporuji cyklistiku. Co se týče nehod v městských oblastech, máme více programů na zpomalení provozu, ať jsou to retardéry, um, přechody a tak dále. A víme, že se tím nic nezlepší. Možná by mělo být lepší vzdělávání ve školách, protože často děti eh, jsou oběťmi nehod. Co se týče obecného zvyšování povědomí, nemyslím si, že se zlepšila kvalita řidičů technologi- ani to, eh, i, i technologie v autech to usnadnila a řídí příliš mnoho lidí, kteří vůbec ne, neví, jak funguje motor ani to, co je okolo nich. Asi by se mělo eh, mm, zlepšat vzdělávání a zkoušky řidičů. Dále dálnice. Máte pravdu, rychlost zabíjí, ale také na dálnicích. Já jsem byla na dálnicích, kde auta je, jedou 30 km za hodinu. Bůh ví, proč vůbec jsou na té dálnici, protože pak je předjíždějí i nákladáky. Takže nedostatek povědomí eh, a v Británii každopádně máme eh, eh, signalizaci, kde se říká, že prší, když prší a podobně. Tolik signalizace, tolik zpráv pro řidiče že nakonec, když se stane něco vážného, tak tomu nikdo ani nevěří. Takže skutečně se nad tím budeme muset zamýšlet, jaké signály, jakou signalizaci pro řidiče, aby nedocházelo k nehodám na dálnicích. A pak to jsou tedy mé komentáře. Lidry Klun. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že jsme tady vyslechli hodně informací. Um, potřebujeme cíle pro závažná zranění na silnicích. Chci se zeptat, co se týče alkoholu za volantem. Jaká jsou nejefektivnější způsoby eh, čelit alkoholu za, vo, eh, za volantem? A jak eh, jsou tyto blokování, jak je to daleko, aby se staly součástí mechanismu bezpečnosti silničního provozu? Děkuji Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Já jsem docela smutná z toho, že nikdo z těch panelistů nehovořil o ekonomických nákladech nehod a o dopadech na náklady na zdravotní péči protože to je také jeden z důležitých prvků, eh, na, který, na které by se měly upozornit hlavy států. Komise nám říká, no ale to nebude jednoduché, Oni nám řeknou, že to spadá do subsidiarity, ale vaší úlohou Evropské komise je, aby se nám vlastně pomohli. Říkáte, hodně očekáváme od parlamentu. Já zase očekávám hodně od komise, že nám pomůže toto protlačit mezi členskými státy, protože členské státy nezavádějí eh, dohodnuté právní předpisy. Pokud jde o otázku rychlosti, já vyzývám kolegy, protože jsem zpravodajkou pro eh, měst energetickou udržitelnost, kde se právě hovoří té zprávě o té rychlosti 30 km. Máme třeba eh, úmluvu starostů. Eh, na co čeká Evropská komise? Proč nesvolá všechny ty starosty a primátory a neřekne jim, aby prosazovali také tu rychlost 30 km v hodině? A pak ještě jedna věc, která je pro mě důležitá a nikdo o tom nemluvil a to je vlastně eh, zavedení evropského řidičského průkazu s novými kritérii. Uvažuje o tom komise, protože když vidím, že u těch přeshraničních dohod, kde, eh, říkám to jen tak jako náhodně, třeba Italové eh, jsou vyfoceni radarem na silnici a mají dostat pokutu a pokud jde třeba o výměnu těchto informací, to jsou věci, které možné jsou a které by se měly řešit, protože to je cesta, jak bojovat za větší bezpečnost silničního provozu. Danke, Peter Lundgren. Thank you. I will do this in English. Děkuji, já budu, já budu mluvit anglicky. The safety belt. Mm, jsem překvapen, že stále tolik lidí nenosí bezpečnostní pásy a jezdí pod vlivem alkoholu. My mm, všichni víte, že já jsem automobilový fanatik, mám sedm aut, dokonce i závodní auta a rád jezdím rally mm, co nejrychleji eh, na eh, štěrkoveckých cestách v lese. Přesto máme, v autě jsou Mm, těch autech jsou bezpečnostní opatření, zvláštní pásy a podobně. E, to jsou věci, které zachrání váš život během závodu. Já jsem měl několik vážných nehod, pokaždé jsem prostě jenom rozetnul pás a vystoupil z auta. Vždy jsem si říkal, proč výrobce automobilů nevyrábějí jednodušší verzi tohoto opatření, e, i pro běžné vozy, i když to nemůže být úplně stejné. Lehčí verze, která by byla zabudována do interiéru auta, to je jedna oblast, kde by výrobci aut mohli něco udělat. Pak jsme hovořili o ISA, to je velice zajímavé, než když si to řeknete, ten celý název inteligentní adaptace rychlosti, to se mi nelíbí. To je přístup velkého bratra. Já vám říkám, co dělat. To se mi nelíbí. Děkuji. Děkuji vám. Není Olga Sehnalová. Děkuji za slovo. Ten můj dotaz eh, se eh, směřuje pouze na pana Šmita z Evropské komise, protože bych vlastně eh, byla ráda za jeho reakci na to, co říkali jeho spolupanelisté. A to jak v tom prvním panelu, co jsme slyšeli od pana Kordena, a to ten nedostatek dat z reálného, z reálného provozu. Zda si tedy myslí, že nějakým způsobem tomu může Evropská komise pomoci. A ta druhá moje poznámka se samozřejmě týká toho toho cíle eh, pro snížení počtu eh, vážně zraněných. A mluvili o tom vlastně všichni, všichni tři panelisté v tom druhém bloku a i tady mezi námi je řada eh, poslanců, kteří si myslí, že stanovení cíle pro strategii Mm, pro snížení počtu vážných zranění eh, je prostě důležité už jenom proto, že strategie bez cíle prostě nemůže být efektivní. Je nás řada, kteří tu eh, písemnou deklaraci podpořili a já jsem vlastně eh, očekávala, protože prezentace pana Šmita byla taková velmi optimistická, že nám tady možná eh, na tomto fóru ten cíl sdělí, ale eh, možná se tedy eh, dočkáme v nějakých blízkých dnech či týdnech, že se k tomu, k tomu cíli komise přihlásí. Děkuji. Danke sehr. Ano, jistě komise se Eh, to zasahovala, aby se eh, prověřily určité eh, věci v jednotlivých státech. Žádný zákon není relevantní, pokud není kontrolován. Co se týče rychlosti, o tom mluvil Dicky Foster, samozřejmě je správné, aby se kontrolovali i cyklisté, když jezdí v noci bez beze světla. Nechápu, jak někdo může jet na kole v noci beze světla, ale policie to nekontroluje. V Berlíně je to tak, že tam jsou negativní počty kontrol. V Berlíně mm, máme 20 ehm, uh, policejních aut, které mohou kontrolovat rychlost, ale fungují jenom 11 minut denně, protože mají jinou práci. A když jedu v Berlíně v autem nebo jinak, stejně nejsem kontrolován, tak pak jsou teď ta čísla vysoká. E, sice je hezké, že čís počty klesly v Evropě, ale v Německu stouply a to souvisí s tím, že to nekontroluje. Jaké možnosti má komise zasáhnout? Například um, u, u, do, odpočinku, to je důležité pro bezpečnost řidičů a podobně. A vy právě takové kontroly probíhaly i ve městech. Takže každý měl mm, mm, dvě půl minuty, každý má a půl minuty na odpověď a jako první dostane slovo pan Schmidt. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich versuch... Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím tedy skončit za dvou a půl minut k těm datům. Máme dost dat, především co se týče počtu úmrtí. Kde máme problém je e, výzkum příčin nehod. E, to je velice nákladný podnik. A prostě celoevropsky to neexistuje. A je obtížné, ehm, prostě prostředky nejsou, vhod, nejsou učeny na financování těchto aktivit. Co se týče těch nejvážnějších zranicí, tady jsme všichni na stejné vlnové délce. Stanovení tohoto cíle určitých hodnot fungovalo dobře v minulosti. A i u těch mrtí, musíme se podívat, jak stabilní jsou ta data od členských zemí, co se tam projevuje. A když můžeme podniknout kroky jako Unie, stanovit si nový cíl, eh, v mezidobí jak si nikomu nebráníme si stavit, novit sami cíle pro ty nejvážnější zraní. To může každé město udělat. My to můžeme jenom, po, jenom podporovat. Eh, ale já se chci eh, vrátit k dalším otázkám. Infrastruktura. Třicítka. To není eh, bez pochybností. Třicítka pomáhá snižovat, bránit úmrtím a nejvyšším Eh, a nejvážnějším zraněním. Takže, ale jak na to a kdo má kompetenci? A tady musím položit otázku, je to věc Evropské unie, jednotlivým obcím předepisovat, jak k tomu přistupovat? A nebo je povzbuzovat v tom, aby to brali vážně? A skutečně zřizovali kontrolované zóny třicítky u škol a podobně. Další otázka paní A.L. Sanders Máme v úmyslu eh, směrnici o řízení bezpečnostního eh, provozu přepracovat, pokud všechno půjde dobře, do konce tohoto roku. Na začátku příštího bychom měli být schopni dát něco na stůl. No to je trošku spekulace, ale to je také důležité u této tematiky, protože tato směrnice, která zavádí podobné principy, než se začne co stavět a betonovat, tak se zamyslet nad tím, jaké to má dopady na bezpečnost silničního provozu a e, by se také kontrolovalo, jak to bude fungovat v praxi. Když, mluv, když se, e, když děláme t, evropské sítě, tak je také e, dobrá šance se zabývat městskými oblasti. Dále legislace o bezpečnosti, to je také důležitá oblast. Naši kolegové DG Growth pracují nebo zpracovávají seznam um, asistenčních systémů, které mají chránit především slabé účastníky silničního provozu. Máme směrnice o mírách a váhách, kterou jsme změnili a cílem je um, této zprávě v následné legislativě předložit návrh, jak by měla vypadat nové osobní automobily, co se týče viditelnosti a ochrany slabých účastníků. Je tady řada dalších asistenčních systémů. Right, uh, no. To ale teď nemám čas. Alkohol, mm, to je vážné téma, ale tady se eh, dostáváme do souvislosti výchovy um, řidičských průkazů. Uh, Mm, tehdy v roce 2000 bohužel nebylo možné zavést jednotné evropské vzdělávání řidičů. My jako komise se snažíme dávat doporučení, aby minimálně vzdělávání bylo lépe harmonizováno a tyto problémy eh, se vyřešily. Takže dvě a půl minuty je příliš málo, pane předsedo, na všechny ty otázky. Děkuji. Další Um, Děkuji mnohokrát, abych zareagovala na některé otázky a komentáře. Takže alkohol za volantem. Já myslím, že to je pořád jeden ze tří faktorů, které způsobuje nejvíce úmrtí. Eh, letos se o tom hovořilo, byla snaha, aby všechny eh, auta byly vybaveny vlastně alkoholtestery. testery Eh, protože, a eh, které potom vlastně to případně zablokují. Mluvíme o tom i třeba v souvislosti s resocializačními eh, programy lidí, kteří s tím měli problémy. Dále chceme, aby byla nulová tolerance alkoholu za volantem, to znamená, aby nebylo nic povolené, žádné promile. A dále chceme posilovat osvětu, chceme, aby se změnila politická a sociální mentalita v této věci. Dále rychlost. To je druhé důležité téma, druhá priorita. Potřebujeme takový celostní e, přístup, který bude zahrnovat to, čemu říkáme Intelligence Speech Assistance, pane Lundgrene. To bych chtěla zdůraznit. Ono vás to bude informovat třeba o Eh, rychlostním omezení na té silnici, po které právě jedete. A také máme zájem na přeskumu směrnice o infrastruktuře, protože to je také cesta, jak třeba eh, snížit rychlost na silnicích mimo obec, ale i ve městech a v obcích, protože souvisí to i s tou směrnicí o bezpečnosti infrastruktury. Dále bezpečnost nákladních vozidel, to je pro nás další priorita kterou bychom chtěli zařadit na program komise. Doufáme ve vaší podporu v návaznosti na práci, na otázce eh, váhy a rozměrů. Je třeba, aby výrobci nákladních vozidel měli mandát k vytvoření bezpečnostních eh, čelních eh, částí vozidel, tak aby to bylo Eh, bezpečnější pro chodce, další účastníky silničního provozu, ale i pro tu posádku toho nákladního vozidla v případě nějakého střetu. A ke konci se mluvilo o směrnici o přeshraničním vymáhání. Dostali jsme velkou podporu od Evropského parlamentu v minulosti. Letos očekáváme zprávu o provádění a budeme eh, sledovat eh, vývoj v otázce sankcí sankcí a placení sankcí. Chceme zajistit, eh, že by eh, byla minimální kvalitativní úroveň ohledně toho, jak se kontroluje eh, rychlost a alkohol za volantem v různých zemích. A také nás velice pozbuzují ty cíle týkající se vážných ranění a těšíme se na další kroky Evropské komise. Děkuji. Děkuji a nyní e, další, ten e, rekur. Děkuji, pane předsedo. E, pokud jde o ochranu údajů, byla tady otázka pana Kocha. Typ spol je nevládní organizace, takže ty údaje dostáváme prostřednictvím našich členů, ale také od Europolu. My to snažíme usnadňovat, snažíme vlastně se pomáhat našim členům, ale pokud jde o ty operativní údaje, tak ty skutečně zůstávají na národní úrovni. Pokud jde o opatření, chtěl bych reagovat na otázku týkající se AISA. To znamená, že teď třeba eh, bychom se mohli věnovat nejen eh, měření rychlosti, ale kontrole alkoholu, drog, nebo používání eh, mobilních telefonů za volantem, protože to je dnes čtvrtý, eh, čtvrtá nejčastější příčina úmrtí. Potom tady zaznělo eh, zazněla pravidla, která by se mohla předepsat, ale já zdůraznuju kontrolu. Pokud můžete mít pravidla nižší rychlosti, ale pokud se to nebude vymáhat, tak je to stejně k něčemu. V této politické a hospodářské krizi často zaznamenáváme, že členské státy přestávají vymáhat právo a obecně opatření bezpečnosti silničního provozu. A to je škoda, protože skutečně takto můžete zachraňovat životy, ať už se zaměříte na policejní kontrolu nebo na osvětu, vzdělávání. Nám by se moc líbilo, kdybychom nemuseli někoho kontrolovat na silnicích, kdyby díky vlastně osvětě a vzdělání lidé to dodržovali, ale to je i úkolem Evropské komise, Evropského parlamentu, aby třeba členským státům umožnili prostřednictvím rozpočtu, aby skutečně ta bezpečnost silničního provozu zůstala v jejich agendě i v době krize. Děkuji a nyní uh, Žanot Merš. Děkuji, pane předsedo, já budu také mluvit německy. Uh, Skutečně bych toho chtěla říct si hodně za dvě minuty. Je to obtížné všechno pokrýt. Když mluvíme o bezpečnosti silničního eh, provozu, je třeba si uvědomit, že je tady skutečně ten lidský faktor, každý se může dopustit chyby, ale je třeba také rozlišovat mezi těmi třemi aspekty, které já jsem zmínil, například řízení v opilosti, pod vlivem drog, nebo to, že nemáte bezpečnostní pás, otázka autosedaček. Já jsem v Belgii v jednom časopise četl, že z deseti dětí tři nejsou dobře usazovány do té autosedačky. Já mám vnouče, a, takže jsem se o to zajímal a je pravda, že někdy ty autosedačky, nebo to jejich použití je dosti zkomplikované. Pokud eh, se podíváme na zkoumání příčin srážek nebo kolizí, eh, je třeba, aby se tato zkoumání prováděla vlastně prostřednictvím více disciplín, abychom lépe pochopili, proč a jak těm nehodám a srážkám dochází. Viděl jsem i jedno takový graf, kde byla taková pyramida, nahoře byly ty nejzranitelnější osoby, to byly děti, cyklisté, chodci. A ti kteří tedy sedí za volantem toho osobně auta, by měli eh, se chovat zodpovědněji. Před několika lety se stalo, eh, nebo že se vlastně i řešilo otázka právní odpovědnosti dětí v případě, že jsou účastníky dopravní nehody. A já v této souvislosti mám návrh, asi bychom eh, neměli eh, zapomenout také na otázku těch nákladů, o které hovořila eh, Karima Deli. Je třeba si uvědomit, jaké náklady znamenají vlastně ty lidské oběti, které jsou také vysoké. Hmm. Und wir kämen jetzt Děkuji všem panelistům. Nyní se dostáváme k další části. Um, účastníci silničního provozu, výrobce automobilů a asistence řízení. Nyní eh, dám příležitost dalším panelistům. Thank you.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 So, wie gesagt, es geht hier um road users, car manufacturers. Takže teď budeme hovořit o uživatelích, výrobcích a asistenčních systémech. Prvním řečníkem je Matias Kurček z Autoklubu v Německu. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Já jsem Matias Mattias Kurcek z VCD, to klub Německa pro udržitelnou mobilitu. VCD podporuje ekologickou e, přepravu a mm, e, mobilitu. E, podporuje všechny, kteří cestují automobilem nebo na kole nebo pěšky. Opatření stojí hodně peněz, ale nakonec dosahují, mají malý efekt, to už jsme slyšeli víckrát. Hmm, je třeba zavádět pravidla a pak je implementovat a to mělo, to se již ukázalo v 70. 80. let. Až zavedení eh, poplatků Eh, pokud za používání bezpečnostních pázů vedlo ke zvýšení jejich užívání o 90 um, v Německu, na rozdíl od EU, od roku um, 14, 2014 zase počty mrtvých a zraněných stoupají. Zvýšení bezpečnosti díky technickým opatřením a lepší lékařské péči vedou k risk, jak si jsou vyváženy riskantnějším řízením. Ehm, nová auta jsou vybavena bezpečnostními systémy, a tato, tyto údajné zisky na bezpečnosti ovšem vedou, jsou vyvažovány rychlej, stále větší rychlostí. Technika je účinná pouze s omezením rychlosti, to se ukazuje i u automatizovaného řízení. Když jsou tempo limity, maximální rychlost, ehm, když e, například na dálnicích, tak eh, to je bezpečnější, to už bylo řečeno. Já se zaměřím na Německo. Něm, Německo je jediná země bez omezení rychlosti na dálnicích. V Německu eh, se říká, že prostě per se dálnice jsou bezpečné. To eh, um, odpovídá tedy, to závisí na délce Eh, trasy, ale čím rychlejší, čím větší provoz, tím častější je omezení rychlosti, takže tam je, kde je omezení rychlosti, je víc aut, eh, vozidel. To znamená, že riziko na automobil je bez omezení rychlosti větší, neměří se to ale na úseky dálnic. Problém je u přibudování infrastruktury. Lepší infrastruktura vede k větším rychlostem, takže i tady um, jenom ta výstavba nevede k cíli, ale je třeba omezit, eh, omezovat rychlost a kontrolovat ji. Takže omezení rychlosti E, nebo mm, efekt je známý jenom z jednoho e, šetření na jednom úseku dálnice mezi Ištok a Bim v Braniborsku v roce 2003, tak e, zavedení omezení rychlosti vedlo k zvýšení bezpečnosti. Na tomto úseku Harburg-Berlin bylo méně nehod, Ehm, ehm, a byla tam vysoká, byla tam vysoká úmrtnost, přestože ta, eh, ten úsek byl přehledný. Se zavedením omezení rychlosti, to tady vidíte, tak úmrtnost klesla masivně v roce 2003 dokonce na nulu. A ten trend je uh, ehm, 75% méně mrtvých, pak se to vyrovnalo Eh, do dneška je to lehce klesající počet. Omezení rychlosti je v Německu velmi důležité. Především musí auta být vybavena na vysokou rychlost, aby mohly držet tempo na německých dálnicích, což se špatně reguluje na evropské úrovni, je to ale velmi důležité. Mm, také vyšší rychlost vede k silnějším motorům a i v městské oblasti to zvyšuje vyšší spotřebu energie. To znamená mm, mm, CO2 v Evropě, v Německu by, eh, je ovlivněno negativně tím, že není omezení rychlosti na dálnicích v Německu. Další důležitý bod pro bezpečnost silničního provozu, o tom se také mluvilo, je 30, 30 v, v obcích. Důležité je dodržování i jednoznačnosti pro řidiče. Také se často zapomíná na hlavních silnicích, může být zavedena padesátka, to se ale stále přesvyšuje. Ten řidič by měl vždy jezdit 30, když tam není ozna... značka. To je důležité pro bezpečnost. Právě v obcích u té bezpečnosti je důležité, že 95 Eh, nehod s dětmi a cyklisty eh, způsobují řidiči. Takže už tady je potenciál na snížení. A také um, žádný tech, žádné technické eh, zařízení nespůsobuje 22 tisíc mrtvých, by v EU nebylo schváleno. Takže Důležité je pracovat na bezpečnosti silničního provozu. Děkuji, že se o to staráte. A požadavky VCD na celoevropské omezení rychlosti na dálnicích 130, v obcích 30 na ochranu životního prostředí. E, Přispěje bezpečnosti přispívá i větší veřejná hromadná doprava, železnice, větší zdanění e, příliš těžkých vozidel, Eh, automobilů na, na půl tuny, eh, proto by měl platit vlastní omezení rychlosti, méně těžké nákladáky, žádné megatraky, nižší eh, hraniční hodnoty pro eh, konzumaci alkoholu. Děkuji tedy za pozornost. Děkuji vám. Ku další má slovo Pavlo Nunes de Moura z um, Evropské aliance pro mm, politiku alkoholu. Eh, good afternoon. Dobré odpoledne všem. Jmenuji se Polenju z Nemora a pracuji v Eurocare v Bruselu. Jak vidíte, toto jsou naše webové stránky. Jsme aliancí nevládních organizací veřejného zdraví, která pracuje na prevenci alkoholem způsobených nehod v Evropě. Máme asi 60 členských organizací z asi 30 zemí v Evropě. Otázka alkoholu zde je pokryta opravdu ze široka. Jak vidíte, na našich webových stránkách. Zároveň podporujeme veškerou práci související s bezpečností silničního provozu, kterou provádí VHO a také podporujeme kolegy v ETSC. Momentálně pracujeme na kampani, která souvisí také s ETSC. Vyzýváme komisi, Evropskou komisi, aby zapracovala na dlouhodobých cílech pro snížení závažných nehod a s tím souvisejících úmrtí a e, těžkých zranění. Máme specifickou eh, politiku pro alkohol eh, za volantem. Myslíme si, že bezpečné množství alkoholu za volantem neexistuje, čili nulová tolerance. Nemůžete řídit a pít alkohol. Zároveň bychom si přáli větší harmonizaci. Chceme maximální limit harmonizovaný v Evropě. Dále se domníváme, že musíme lépe uplatňovat veškeré právní úpravy v této oblasti. Provádění prostřednictvím dýchání do detekčních zařízení a podobně. Také doporučujeme rozšiřovat informace na toto téma s tím, aby všechny informace byly uváděny ve veškerých kodexech pro řidiče. Chceme zakázat prodej alkoholu u benzínových pump a v obchodech podél silnic, také zákazy pro ty, kteří porušují zákaz alkoholu za volantem, a to především opakovaně. Chceme, aby označení lahví a balení informovali spotřebitele jak nebezpečný je alkohol za volantem. Mluvil jsem o konkrétních doporučení pro snížení poškození díky alkoholu, ale podívejme se na širší kontext. Priority ovšem v alkoholu za volantem je dostupnost a také vynutitelnost práva a pochopitelně i řádné poskytování informací. V Evropské unii ovšem máme problém se sektorem výrobců alkoholu. Všichni víme, že pokud řídíme, neměli bychom požívat alkohol. Nicméně sektor alkoholických nápojů zároveň podporuje naše úsilí v tomto ohledu, ale na druhé straně veškerá úsilí porušují. především v souvislosti s širšími opatřeními. Například Světová zdravotnická organizace a OECD uvádějí, že cena je velmi důležitá. Sektor alkoholických nápojů teď například ovlivňuje skotskou vládu, která chce zavést minimální ceny na základě doporučení VHO. Alkoholový sektor to chce zakázat, blokuje veškerá jejich úsilí. Další příklad. Jsou to věci, které nesouvisejí momentálně se zákony, ale je to otázka, dejme tomu, etiky. Příslušný sektor, a teď mluvím pouze o lihovinách, sponzoruje velmi silně Formuli 1 a tím vytvářejí podle nás asociaci mezi řízením a alkoholem a také rychlostí. Mnozí z vás pochopitelně mluví o alkoholu za volantem, ale došlo i na rychlost. Myslíme si, že tato asociace je nevhodná a chceme, aby neměli možnost sponzorovat sport a především Formuli 1. Děkuji mnohokrát. Vielen Dank. Und dann ist der nächste ist Jean. Děkuji, pan, jako další Jean Franco Burcio je z asociace automobilismu ACEA. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, děkuji za možnost účastnit se této akci jménem výrobců v automobilovém průmyslu. Členové ACEA vyrábějí následující značky a komerční vozidla. Z tohoto diagramu vyplývají obecné trendy, pokud jde o nehodovost, v Evropě. Je to pozitivní trend, jako už ukázali někteří další kolegové, ale eh, jsou tady velké rezervy. Podívejme se na počet smrtelných nehod v porovnání s provozem, v porovnání s počty kilometrů podle země. Vidíte, hm, průměr je 59 na 10 miliard kilometrů. Nicméně hm, tato čísla se liší podle jednotlivých eh, zemí. Ve Švédsku, ve Spojeném království jsou na tom docela dobře v porovnání hm, s eh, jinými zeměmi, které jsou na to podobně s infrastrukturou, jako je, dejme tomu, Belgie a Rakousko. Jsou tady tři věci, které mohou zlepšit bezpečnost. Řidič, infrastruktura a automobil. Je třeba se podívat na tyto věci integrovaně pro posílení silniční bezpečnosti. Věříme, jak naznačují čísla, že výhody vyplývající z netechnického řešení nejsou plně využívány. Uvedu konkrétní příklad na tomto slajdu ve Švédsku díky zavedení kabelových bariér pro rozdělení provozu dosáhly mm, významného úspěchu ve snížení úmrtí o celých 76 Zavedení aktivních bezpečnostních systémů také pomáhají osobám zabránit nehodám. Jedná se především o brzné systémy, které se momentálně ze široka využívají a souvisejí také s uplatněním následného nařízení, o kterém už se mluvilo. Také se jedná o definici scénáře pro tyto systémy. Pokud je o rychlost, dnešní vozidla už mají technologii, které pomáhají řidiči držet se určité rychlosti. Pro snížení rychlosti tady máme ale dvě výzvy. Jednotná kritérie v Evropě a také silniční infrastruktura, která musí být uspůsobena, aby poskytla informace o rychlosti vozidlu. Alkohol za volantem je pochopitelně závažný problém. Dnešní dostupná technologie by mohla zabránit řidičům nastartovat vozidlo, ale to pro extenzivní uplatnění je nevhodné, protože řidič musí provést určitý krok, a je tady třeba několika sekund nebo minut předtím, než se provede analýza, což pochopitelně není přijatelné pro ty, kteří nepožívají alkohol, což je většina. Z krátkodobého hlediska výrobci zajistí, že všechna nová auta budou mít takovýto zámek a pak umožní aplikaci toho, co už jsem uváděl. Výrobci také pracují na dlouhodobém řešení, méně invazivním. Tady je seznam všech značek, které pracují na projektu pro mm, vytvoření technologie, které uplatní tento krok bez prodlevy. Bude to znamenat, že řidič nebude muset provádět žádné další kroky navíc. A poslední úvaha, než ukončím svou prezentaci. Na tomto slajdu vidíte trend běžného stáží aut v Evropě. Dnes se jedná asi o 10 let. Pokud technologie bude standardní ve všech autech zítra, bude potřeba 10 let, aby 50 na vozidel na silnici bylo touto technologií vybaveno. Na závěr, Zlepšení chování na silnici a infrastruktura mohou přinášet velké výhody pro silniční bezpečnost. Za druhé, v případě vozidel se zaměřujeme na aktivní bezpečnostní systémy. Za třetí, jednoduché zásahy do infrastruktury vykazují zajímavý potenciál pro zkvalitnění bezpečnosti. Za čtvrté, konkrétní dopady na řidiče jsou okamžité. Zatímco na vozidla to bude mít dopad až po deseti letech. Za páté, je tady propojenost, což znamená spolupráci všech aktérů silničního provozu na zlepšení bezpečnosti. A za šesté, Automatizace vozidel může přinést zkvalitnění silniční bezpečnosti z dlouhodobého hlediska. Děkuji vám za pozornost. Sebastian Feldman von Roland Berger. A jako další řečník má slovo Sebastian Feldman za Roland Berger GmbH. Děkuji za pozornost. Já jsem se chtěl zaměřit na Eh, techniku a eh, regulaci především u eh, autonomního řízení. Nejprve tedy několik slov o nás jako Roland Berger. My jsme založeni, byli založeni um, jako konzultační společnost evropského původu máme formulovat nezávislý názor na mobilitu, autonomní řízení a bezpečnost v Evropě i globálně. A já bych vám chtěl uh, o tom blíže informovat. Tady několik čísel na úvod je uh, děsivé, kolik úmrtí do um, účastníků silničního provozu v Evropě je a e, v kolika případech vlastně člověk způsobuje tyto dohody. Podle čísel téměř 90% má e, mm, na, na svědomí selhání lidského faktoru a v mnoha případech je to jenom ten lidský faktor. E, mluvíme o stresu, o nepozornosti, únavě, e, neskušenosti řidičů, alkoholu samozřejmě a je tady celá řada faktorů, která mluví pro to, eh, eh, že bychom měli eh, také nechat pomoci v této věci umělou inteligenci. Mm, mm, trh a klienti mm, vlastně fungují tak, že technologie je následuje a mobilita 4.0 již dávno přišla a já budu mluvit o tom, v jakých eh, různých oblastech eh, se eh, již funguje autonomní řízení a kde bude v budoucnu k dispozici přes které ovlivňují nejrůznější globální faktory. Ehm, když se podíváte na téma autonomního řízení, tak mm, jež jízdy, autonomní jízdy, tak mm, vidíte, že klasické druhy mobility, jsou to taxíky, mm, nájemné vozy, ehm, vlastně pomocí automatizovaného autonomního řízení vlastně budou nahrazeny. Je to obrovský trh, který je před námi všechny státy a organizace, podniky, eh, již do toho investují miliardy. Eh, jeden eh, německý výrobce již investoval miliardy euro. Podívejte se na dopady, jaké to má. Mm, a tady vás chci vyzvat k tomu, abyste vytvářeli rámcové podmínky, které by to podporovaly. Asistenční systémy pro evropské řidiče, výrobci chtějí eh, to zavádět plošně a bezpečnost silničního, mm, a podporovat tady bezpečnost silničního provozu. V roce 2013 bylo investováno 30 miliard euro na eh, asistenční řízení, což je významné. Když se podíváte na index autonomního řízení, tak je třeba říci, že německé, eh, němečtí, ale také evropští výrobci, a tady není tedy čínská válka vedle, eh, čínská válka vedle švédské, ale v Evropě to téma technologií a autonomního řízení, asistence řízení je eh, klíčové a potřebuje vaši podporu. Již jsem e, řekl, že budu prezentovat krát nebo stručnou cestovní mapu, jak se to bude vyvíjet. Chci připomenout, že mluvíme o otázce, jak je možné e, zabránit tedy e, nepozornosti v komplexních situacích, jaké jsou možnosti aktivně reagovat jak v různých situacích silničního provozu dále, jak Eh, ty monotonní situace, třeba na dálnici, jak to lépe podpořit a zabránit tak nehodám. Také mluvíme o e, otázce dialogu s infrastrukturou silniční. To je důležité. Je to důležité, o kterých na který se často zapomíná. Jde o komunikaci, která by měla mm, bránit nehodám. Pak, eh, když mluvíme o car-to-car -car komunikaci nebo infrastruktuře, tak auto se, je vlastně týmovým hráčem. A sam, mm, e, samotné varování před mm, mm, projevy počasí, jako je silný vítr, by mohlo e, snížit nehody o 5%. Když se podíváme na tu cestovní mapu, tak mnoho z toho již existuje. I e, v nových automobilech jsou parkovací asistenty, až departure, také depa, lane departure warning, BMW e, zavedlo e, automobil, kdy vlastně už člověk nemusí sedět v autě, aby zaparkoval. E, tak již je možné aut, určité autonomní řízení bez toho, aby člověk měl uh, ruce na volantu. Již jsou technologie, které jsou um, schopné provozu, ale v Evropě z důvodu regulace jsou bržděny. Vidíme tedy téma mm, nebo plně autonomní řízení předpokládáme mm, v roce 2020 až 2025, předtím to nebude. Na závěr tedy otázka, jak vy jako komise přistupovat k tématu bezpečnosti silničního provozu k technologiím automatizovaných systémů a autonomního řízení. E, propojené automatizované řízení by zlepšilo bezpečnost silničního provozu. Je tady potřeba jednat na politické úrovni, aby se mohly plně využívat potenciální technologie. Ten e, právní rámec musí držet krok s technickým vývojem a rychlost technického vývoje není malá. Není, eh, není, nesmí být bráněno inovacím, musí být mm, právní jistota v Evropě, musí to odpovídat i globálním um, prioritám. Další témata, registrace vozidel, eh, Audi A7, eh, eh, v USA je, jsou větší možnosti, eh, kdy se tyto asistenční systémy mm, dají eh, v praxi implementovat. ECE regulace, o tom jsem již mluvil. Podle nás je katastrofa, že eh, Linská dohoda není implementovaná, takže když se podíváte na ECE R79, e tak musí být ruce na volantu, i to je podle nás zastaralé to je třeba přizpůsobit. Třetí bod bezpečnost a e, prevence nehod. Shodneme se, že to není, nikdy nebude stoprocentní. Člověk i systém a umělá inteligence vždy budou dělat chyby. Nikdy nebude možné plně zabránit nehodám, to je prostě fyzika. Ale když mluvíme o etických zásadách, e, otázka je, zda tedy jde o to, abyste se zaměřili na to, aby existoval regulační rámec a bez, jistota v tom rámci, aby NHTSA, americký úrad pro bezpečnost finančního provozu, e, e, navrhl zavedení blackboxů pro vozidla, s tím souhlasíme, nebo e, reagování automobilů na chodce a cyklisty. Dále ochrana eh, dat, soukromých dat. Eh, dodavatelé se ještě shodli na tří, třech principech transparentnost, samoučení a bezpečnost dat. My věříme, že diskuse je dobrá, konstruktivní, je to vždy otázka, nebo nevyjasněná je otázka právního rámce. A Mm, vlastně sebeučení dat u automobilů je mm, vlastně by měl zůstat bezpečných rukou. Spolehlivost eh, nebo ručení tedy odpovědnost, tak mm, tady se podmínky stanoví trh sám. Případ Volvo, předseda představenstva eh, řekl, že u prevence nehod nebo i přes prevenci nehod a systémů, eh, tak si klademe otázku, zda trh skutečně se tady bude regul- musí regulovat, a nebo zda by měly být eh, stanoveny rámcové podmínky pro ručení, ručení výrobce, ručení uživatele. Eh, a v neposlední řadě, to jsem tady napsal pod to, infrastruktura. To nesmíme ignorovat. USA a další státy jsou před námi. Musíme um, se zabývat věcmi jako car-to-car komunikace a ne dostat se tedy nezaostávat. Já tady mám seznam, jsme pod časovým tlakem, já musím bohužel odejít, ale pan Koch, místo předseda to Eh, se toho zhostí. Děkuji všem účastníkům, že přišli a obohatili naše diskuse a nyní předám slovo panu Kochovi. Ja, ich habe drei Anmeldungen von äh, Anfragen. Ich würde Herrn Peter Lundrin als ersten bitten, seine Anfrage zu stellen. Thank you, Chair. When... Děkuji, pane předsedo. Tak eh, rychlostní limity v Německu. Já ještě před rokem a půl jsem byl kamionák 30 let a 10 let jsem působil v mezinárodní dopravě a také na autobánech. Eh, a seděl jsem, tam díval jsem se na ta BMW, Audi, Porsche, všecka ta hezká modní auta a říkala jsem si, proč do toho auta vráželi tolik peněz, protože průměrná rychlost na německé dálnici je eh, menší než maximální rychlost Fiat Panda a bylo by mnohem levnější koupit si Fiat Panda hned na začátku, protože vlastně to nakonec vyjde na stejno. Někdy v noci eh, možná jste mohli využít sílu toho velkého auta, ale jinak ta průměrná rychlost byla dosti nízká. A teď eh, pokud jde o ty menší nákladáky, ano, na, naplňme eh, ještě více eh, silnic těmito menšími auty. Potom výsledek eh, bude, že ty tři evropské modely nebudete moci nahradit jedním mega nákladňakem není vůbec problém řídit ze severního Německa třeba do Mnichova s tím mega nákladákem, protože pak to budete muset ale ještě přeložit na ty menší. Potom se dostávám k té whisky v souvislosti s rychlostí. To bylo skutečně nejpovedenější, co jsem tady dnes zaslechl. Když Sebastian Vettel jezdí ve Formuli 1, tak myslíte si, že si to lidé spojují s whisky, že si vážně říkají, no on určitě se napil hodně whisky a proto mu dneska ta formule tak rychle jede. To si vážně myslíte, že lidi jsou takhle pitomí, že lidé nevědí, že by neměli pít alkohol za volantem. Věřte mi, nikdo ve stejném eh, kontextu by nespojoval Sebastiana Fetla a třeba Johnny Walkera. Děkuji. Ja, vielen Dank. Dann würde ich den Herrn Nielsen bitten. Jens Nielsen. Tak så ja, ja, thank you. Děkuji. Také já jsem chtěl hovořit eh, o eh, alkoholu. Samozřejmě je třeba, aby lidé změnili své chování. Potěšující je, že ve Švédsku spotřeba alkoholu poklesla eh, především u mladých lidí. Už 50 let spotřeba alkoholu u mladých nebyla tak nízká. A to i přes nejrůznější agresivní reklamní kampaně podporující e, spotřebu alkoholu. Já bych ale také se chtěla zmínit o e, právních předpisech o alkoholu, o al- testech alkoholových. Když jsem například byl starostou svého města, tak tehdy to bylo velice v módě. Říkalo se, že ve všech autech by měly být vlastně nějaké blokátory eh, startu v případě přítomnosti alkoholu, zvláště u městské hromadné dopravy, u taxiku a podobně. A dnes tyto přístroje jsou stále důmyslnější. Proč tedy ze zákona se nezavede povinně na montáž takovýchto blokovacích zařízení? Eh, v případě přítomnosti alkoholu. Děkuji. Liste setzen lassen und mein, meine Frage betrifft eigentlich, würde ich sagen, ACEA. Und zwar... Moje otázka se týká ACEA. Já jsem jel za jedním autobusem a rozsvítily se brzdová světla, tak jsem začal také brzdit. Bohužel nevím, jak e, prudce brzdí to auto přede mnou. Nebylo by eh, lepší inteligentní brzdové světlo, které by mi ukázalo, že je třeba brzdit silně, anebo jenom lehce přibrzdit. Když eh, jsem jako chodec, jsem na přechodu, tak nevím. Eh, zda mě viděl třeba řidič mm, automobilu. Kdyby bylo třeba zelené brzdové světlo vepředu, tak by se ukázalo, ukázalo že mu, mohu jít. To by fungovalo i určitých křižovatek. Jsem na hlavní silnici, z vedlejší silnice někdo jede, neviděl mě, um, protože nesvítí zelené brzdové světlo, tak také by nedocházelo k nohodám. Nedalo by se to takto uh, rozvíjet, nedalo by se jít takto tímto směrem? Děkuji. Ich würde sagen, dass wir jetzt äh, in der gleichen Reihenfolge. Já bych řekl, že budeme postupovat stejně v stejném pořadí, jaké byly ty příspěvky na tři a půl minuty, abyste odpověděli na ty otázky. Sorry, uh, Mr. van der Kamp, ich habe Sie nicht auf meiner Liste gehabt. Nein, I'm late, sorry, but... Já se omlouvám, já jsem uh, přišel uh, pozdě. Uh, přejdu do holandštiny. Uh, já jsem tady tady nemohl být uh, celé odpoledne, ale slyšela jsem tady velice zajímavé příspěvky, zajímavé argumenty a mám několik otázek, které se netýkají jenom našich panelistů, ale možná i našich poslanců a zaměstnanců. 22 tisíc úmrtí na silnicích, o kterých se tady hovořilo, to je celkové číslo. Kolik lidí eh, z nich byli vlastně řidiči, cyklisté, řidiči kulturu profesionální řidiči, chodci, bylo by možné mít nějaké rozčlenění tohoto celkového čísla úmrtí na silnicích. To je jedna věc. A druhá věc, je tady velice složitá otázka ekonomických nákladů vážných eh, zranění a úmrtí. Vůbec se tady nehovořilo o ekonomickém aspektu. Možná jsem zrovna nebyl v místnosti, musel jsem se krátce vzdálit, ale říkám si, zda by se k tomu někdo nemohl vyjádřit. Máme právní předpisy o rychlostních limitech, o alkoholu a eh, možná by to lidé zaznamenali, kdyby si uvědomili ekonomické... Fakoček. Sie beginnen? Pan Kurzek, začnete. Již se mluvilo o problémech infrastruktury, která se zvětšuje. Stále to souvisí s většími rychlostmi, e, což Evropská rada pro bezpečnost to um, se zajímavě prezentovalo i ve Francii, e, roste rychlost a současně počty mrtvých. Počet nehod nutně nestoupá, ale vážnost nehod, počet úmrtí roste při vyšších rychlostech. Proto je omezení rychlosti velmi důležité. Také e, v Německu je mnoho zácp, tam ty vznikají jenom proto, že jsou velké rozdíly v rychlosti. Je tam místo lidé zrychlí na 160, 180, hned musí zase brzdit na 80, protože přejíždí, předjíždí nákladák. Pozatím se udělá vlna, hned vznikne zácpa a e, tam stojíte a ptáte se, co se děje, ale to je německý problém. E, jinde se to děje jenom, když je skutečně velice hustá doprava, hustý provoz megatraky, mm, mm, eh, když eh, je lepší samozřejmě, když ty těžké náklady se přepraví po železnici, to by měl být i cíl komise, tedy přesun na, podporovat přesun na železnici. Co se týče bezpečnosti silničního provozu, tak v Německu je Eh, jsou eh, počty no, kontroly měst, kde se počítají počty nehod na obyvatele a existuje takový ranking. Možná by se to mohlo dělat i na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji vám. Pan Muro, Muro. Okay. Um, so with tak eh, co se týká toho, co tady říkal pan poslanec, kdo by spojoval tu reklamu na alkohol s řízením. No, některé, někteří lidé by mohli, ale zároveň eh, je je třeba říci, že vlády mají povinnost starat se o jednotlivce a proto máme eh, právní, nejrůznější právní předpisy. A já jsem měl na mysli to, že máme problém s tím, že průmysl výrobců alkoholu například podporuje vynikající nezávislou práci ETSC. Oni vlastně podpořili sepsání této politiky, ale na druhé straně sabotují e, skotskou vládu, která chce zavést minimální cenu za jednotku alkoholu, takže na jedné straně podporují tuto skvělou práci a na druhé straně vytvořejí propojení mezi pitím a řízením a také mezi pitím a rychlým řízením. Děkuji. Bocio? Pan Bocio? One question related to alcohol. Byla tady e, otázka těch e, blokovacích zařízení při použití alkoholu. My už e, používáme auta, nebo naši řidiči používají auta, která zajišťují okamžitou mobilitu. Dnes vlastně řidič si sedne do auta, stiskne tlačítko a auto se hned nastartuje. Víme, že